Přejdeme k vysvětlení hlasování. Αιτιολόγηση ψήφου για την κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων. Dříve o situaci v Litvě po přijetí zákona na ochranu nezletilých. Jedna minuta pro každého řečníka. Pan Kelam. Is Mr. Kellam here? Je zde prosím pan Kelam? Where is it? Where is it? I can't see. Yeah, please. Mr. President. Pane předsedo, děkuji. Rád bych prohlásil, že jsem hlasoval proti usnesení o Litvě, protože podle mne toto usnesení je předčasné, nevyvážené, Týká se zákon, který ještě nevstoupil v platnost. Jedná se o to, že eh, lidská práva jsou v kompetenci Evropské unie. Nicméně v tomto případě eh, se blížíme porušení principu suverenity členského státu. A proto jsem se postavil proti tomuto usnesení. Teď jsem měl na mysli, že by to bylo eh, negativní eh, pro referendum eh, v Irsku, kdybychom ukázali, že je porušována suverenita členských států. Pan Sonik. Pane předsedající, hlasovałem przeciwko. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, protože Litva může sama si řešit tento problém. Litevský prezident zřídil zvláštní skupinu, která se má věnovat tomuto zákonu, který by měl vstoupit v platnost navíc až v roce 2010. Já myslím, že to je příliš velká intervence z naší strany, přílišné vměšování do záležitostí suverénního státu. No a další věc, v našem usnesení byl obsažen názor, že bychom si měli vyžádat stanovisko nějaké důležité agentury pro lidská práva. Ale já myslím, že taková agentura by neměla vydávat stanovisko k jednotlivým zemím. To by byl nebezpečný precedent. Děkuji. Pani Harkin? O, o, o Kyrios eh, Poselt, jen lepto. Poselt má slovo. Pane předsedo, já jsem nadšený Evropan a zastánce Evropské ústavy a také Lisabonské smlouvy. A jsem také bojovník za lidská práva. Ale toto usnesení škodí Evropě a to velmi. A to mm, kvůli tomu, že, se, že k tomu došlo před irským referendem. Tady dochází ke zneužívání otázky lidských práv k lidským účelům. Litevská ústava s tím nějak nesouvisí. Litevská ústava chrání ústavní práva eh, litevských dětí a nějak jim neškodí. A proto si myslím, že to je ideologická ostuda a liberálové a další v tomto parlamentu tímto ustanovením velmi poškodili Evropu. Ευχαριστώ, κύριος Κλέης, για ένα λεπτό. Pan Děkuji vám, pane předsedo. Litevští kolegové by si jistě představovali něco jiného. Poté, co se zbavili eh, sovětského jiha a přišli do Evropské unie, očekávali pravděpodobně, že se jedná o unii svobodných zemí. Nicméně teď mají jedno jho, nahrazeno jiným, třeba že rafinovanějším. Eh, Litva teď není svobodná k tomu, aby přijala zákon na ochranu nezletilých. Co se děje? Je kritizována za to, že tak učinila. A my se nemůžeme vměšovat do otázek členského státu. Budeme mít navíc komisaře pro lidská práva, který nadále posílí vměšování EU. Děkuji, Hanen Lepten. Ano, pane předsedo. Když vidíme, jak narůstá evropská evropská regulace a jak Brusel se vměšuje do všech aspektů národního života, tak tato otázka ochrana nezletilých je pro mnoho z nás vnímána jako velice citlivá a velmi důležitá. Jestliže my v Evropském parlamentu bychom chtěli se vměšovat do legislativy členských států, jaký tady bude limit? Řekněme si to zcela jasně, když Spojené království mělo takzvanou Section 28, 28, což byl zákon velmi podobný tomuto, tak já jsem byl jednoznačně proti tomu. My už v naší straně dlouhá, dlouhá léta jsme se snažili prosadit naprostou rovnost gejů i v oblasti civilního partnerství. Já ale nejsem eh, litevský legislativec. Prostě ti lidé, kteří by toto měli řešit v Litvě, tak to jsou lidé, kteří v Litvě jsou zodpovědní své zemi svým občanům prostřednictvím legitimních nástrojů. No a jestliže my budeme takto postupovat, tak nám nezbyde, než uzavřít národní parlamenty a udělat z nich muzea. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní přistoupíme k dalšímu eh, návrhu usnesení eh, sektor mléka. Děkuji. Přežívání mnoha zemědělských podniků je ohroženo, proto jsem velmi rád, že jsme dnes přijali toto společné usnesení ke krizi v mlékarenském sektoru. Lituji, že Politická skupina zelených se na vypracování tohoto usnesení nepodílela. Musí to být jasně řečeno, že to eh, byla jediná politická skupina, která tím nepomohla k řešení situace. Musíme stabilizovat situaci v tomto sektoru a musíme zvýšit podpory na skladování mléka Musíme se postarat o také minimální ceny pro výrobky sírové produkty a rozumné používání eh, masla. A proto bych chtěl eh, poprosit paní komisařku, aby eh, dbát na toto usnesení a co nejdříve ho prosadit.

Pan Obermeier, já vám děkuji za možnost vysvětlit své hlasování. Já si myslím, že návrh komise eh, sice dává smysl, ale je potřeba si uvědomit, že tady dochází k propadu cen Eh, klesá také poptávka. Je potřeba přitom ale zohledňovat potřeby eh, zejména alpských eh, zemědělců v vysokorských oblastech. To není možné srovnávat s velkými producenty, například v Nizozemí nebo ve Francii. Nemůžeme nutit tyto podniky k nadměrné regulaci, to mohlo být nedozírné následky pro tyto oblasti a mohlo by to mít také dopady na kvalitu našich potravin. To se dovede velmi dobře připravit. Ano, děkuji mnohokrát a slovo má pan Borgesio. Jedna minuta. Ano, děkuji, pane předsedo. V těchto dnech celá Evropa se snaží eh, dát dohromady a protestovat proti tomu, co se děje v sektoru mléka z důvodu cen a z důvodu nedostatečné intervence ze strany Evropské unie, tak abychom okamžitě zajistili zlepšení situace, zejména označ, co se týče označování, aby se na naš, stoly našich spotřebitelů nedostávaly falešné, nekvalitní produkty. My skutečně chceme na stole mít čerstvé produkty, kde budeme přesně znát původ a ne to, co dostáváme, ty hrozné věci, které přicházejí z různých zemí. Sušené mléko, které bodu, bojuje e, proti čerstvému mléku. Zítra v oblasti Padánia se bude vylévat mléko jako forma protestu. My v Evropě chceme, chceme pít čerstvé, dobré mléko, které teď tady mám i já a které i my v Padánii chceme pít. Takže já bych chtěl připomenout oběť našich výrobců a Evropa, Evropská unie by je měla chránit. A e, komisařka chrání pouze výrobce sušeného mléka. To je skandální, to je skutečně hanba. Děkuji. Myslím, že je velice sobecké, že jste si dal mléko a mě jste nenabídl. Mrs. Morvaj for one minute. Ani Morvaj na jednu minutu. Pane předsedo, dnes žijeme eh, v době, kdy dokonce v bohatých státech se někteří lidé uchylují k sebevraždě, protože nedokážou přežít. A já jsem hlasovala pro u obou těchto zpráv pana Del Castra, protože eh, je to velmi naléhavá věc a je potřeba jednat. Všichni víme, že mléko, sušené mléko i máslo, které jsou v intervenčních skladech, Eh, až se jednou eh, z nich dostanou, tak ještě povedou k dalšímu snižování cena. To je ještě prohloubení celé katastrofy. A všechna ta opatření, která jsou přijímána, pomáhají velkým producentům a ne těm malým. Víme, že všichni chtějí přežít, všichni chtějí zvýšit své zisky a proto je potřeba dávat přednost životu eh, běžných občanů a nejenom těch velkých producentů a souhlasím s těmi, kteří hovořili přede mnou. Je zájem na všech, abychom pili zdravé kvalitní mléko. Pan Hanem. Pane předsedo, jako všichni, kdo hovořili před mnou, si uvědomuji, jak rozšířená je krize v mlékárenském sektoru. Každý, kdo se zabývá tím tématem, to ví ale produkce vychází i z našeho systému, ze společné zemědělské politiky, která má takovéto špatné důsledky na zemědělství eh, v Evropské unii, ale také pro daňové poplatníky, pro naše spotřebitele. A pro ty, kdo se chtějí dostat na trh a pro ty, kdo mají přebytky. V Evropské unii bychom se měli zbavit té přímé podpory, protože má tak negativní eh, dopad ale naopak se do ní zpátky říši, řítíme. Měli bychom se jasně pamatovat, jak funguje eh, kvótový systém. Měli bychom využívat naši um, národní produkci. Britští mlékaři místo toho, aby využívali mléko k další výrobě, používají jako eh, hnojivo. A dovážíme mléko z jiných států Evropské unie. Právě jsme se začínali eh, zbavovat takového toho systému, ale teď se nám vrací zpět. Potřebujeme tedy proto větší devoluci. Pan Kamal. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Minulý týden vyšlo několik alb Beatles. Tento týden diskutujeme o, o eh, mlečných kvótách, které byly remasterovány podobně jako ta Alba Beatles. Vracíme se tedy jako v té písničce Back to the USSR. Kvóty se rozhodují byrokraty, nikoli potřebami dodavatelů a spotřebitelů. Je to systém, kde spotřebitelé platí dvakrát víc za vyšší ceny a za vyšší daně, aby podporovali celý tento systém. Ale Eh, nestěžovali se, když ceny byly vysoké. Já si pamatuju, že ke konci loňského eh, roku docházelo k sociální demokratizaci EPP a myslím, že to došlo mnohem dál. Teď vidíme, že dochází k sovětizaci Evropské unie. Nechtěl bych, abychom byli E-USSR. Roder, please. Roder? fra dansk liberal side øh, har vi stor sympati med de landmænd som står over for store økonomiske My souhlasíme eh, s těmi zemědělci, kteří se dnes stěžují a kteří požadují, aby byla eh, zvýšena podpora pro výrobu mléka. Krátkodobé podpory ale nejsou nikdy dobrým řešením přes veškeré dobré úmysly to nejsou věci, které by mohly fungovat dlouhodobě. A proto já si myslím, že toto usnesení, které vyzývá komise, aby přijala opatření, se tím vlastně vyhýbá eh, jakékoliv reformě. Já si myslím, že je potřeba dodržovat práva producentů a že je potřeba toto usnesení odmítnout, protože jde špatným směrem. Děkuji, teď se dostaneme k poslednímu usnesení týkající se energetické bezpečnosti. Máme tady dvě žádosti o slovo. Pan Balčitis jako první. Ujste? is there? Ah, no. I'm here. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já jsem hlasoval pro, protože otázka energetické bezpečnosti je naprosto zásadní pro všechny členské státy Evropské unie. Nedávná krize Ukrajina-Rusko opět poukázala na stávající problémy v sektoru energetiky a zejména na naprostou závislost některých členských států na jedné zemi. Státy, které jsou izolovány od eh, ostatních zemí, velmi závisejí na východních dodávkách. Je tedy velmi důležité, abychom vytvořili společnou energetickou politiku, která bude založena na solidaritě, diverzifikaci a obhajobě společných zájmů. Já bych tedy chtěl využít tuto příležitost a poděkovat komisi a zejména švédskému předsednictví za to, že předneslo strategii pro Baltické moře, která umožní efektivní použití strukturálních fondů pro dosažení společných cílů. Jsem jsem přesvědčen, že jestliže tato strategie bude náležitě implementována, tak se z ní stane dobrý příklad regionálního úspěchu. No a konečně bych chtěl apelovat na komisi, aby skutečně zaujala vedoucí úlohu v této strategii Baltického moře, pro, abychom zajistili, že nepřevá, nepřeváží některé nežádoucí zájmy. Děkuji. Pan Sonik. Děkuji vám, pane předsedo. Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože otázka energie je velkým testem solidarity Evropy. Členské státy musí spolupracovat v oblasti energetiky. Energetická politika musí být spojena s naší zahraniční politikou a komise též musí uvažovat o um, energetické bezpečnosti na různých úrovních i v členských státech mohlo by dojít také ke dramatickým finančním situacím a um, vysoká cena by mohla způsobit problémy občanů. Takže na čase, abychom měli skutečnou evropskou politiku v této oblasti. Komise musí jasně prohlásit, že bude bojovat proti sobectví členských států, kteří nespatřují žádné nebezpečí v tom, že se spoléhají na jediného dodavatele, jako je Rusko. Potřebujeme akci, potřebujeme jednat a potřebujeme politickou vůli, což jasně vyjádřil pan komisař. Eh, Pane Matulo, chci vás informovat, že v tomto postupu, počkejte chvilku, v tomto postupu vy musíte požádat o promluvení předtím, než eh, se začne eh, hlasovat. Já budu schovývavý a slovo vám předám, ale prosím, příště dodržujte toto pravidlo. Pane předsedo, děkuji vám. Já jsem hlasoval pro toto usnesení. Chtěl bych rád vysvětlit, proč. Já si myslím, že Evropská unie závisí na dodávkách energií a je evidentní, že poptávka po nějakých bude dále růst a přitom zdroje jsou omezené. Je tedy potřeba diversifikovat zdroje energií a také trasy jejich dodávek. A přitom je potřeba zlepšit energetickou účinnost a propojení přenosových soustav členských států. Například eh, plynovod eh, v Rumunsku a Bulharsku, který se tady buduje společně, je velmi dobrým příkladem. Dnes eh, máme k dispozici elektrický proud, bez toho, abychom znali jeho původ, kde byl vyroben a z jakých zdrojů. A Myslím si, že tomu by tak mělo být i u ropy a u plynu. Zemní plyn a ropa by měla být k dispozici všem občanům Evropy, takže jsem pro projekty Nabucco, Desertek a měli bychom dál diversifikovat naše zdroje. Děkuji, tím je toto plán zasedání ukončeno a to až do 15 hodin, kdy se bude eh, projednávat situace na Tajvanu po posledním tajfunu.